Eh, naopak eh, ty akty prováděcí se týkají otázky jak. Čili eh, akty přenesené pravomoci nemohou být jednotlivými rozhodnutími a jejich obecným záměrem je, že tam nebudou žádné zásadní záležitosti, nicméně dochází k pozměnění základního právního aktu, protože ukládají nové povinnosti tedy nemění nic, co se týče ducha, eh, podstaty daného právního aktu, ale spíš jej doplňují z pohledu povinností a právě o to nám jde, protože se jedná o ustanovení, které považujeme za příliš technické na to, aby měly být eh, přímo eh, v normativní části základního aktu. Proto jsme se původně dohodli, že se bude jednat o takové jakoby technické záležitosti, které budou probírány i technickými odborníky. Z pohledu komise se jedná o opravdu úplně jiný postup, není v něm komitologie u těch přenesených pravomocí, ale komise má povinnost konzultovat vše, konzultovat jednak odborníky. V tomto případě jsme k tomu přistoupili tak, že jsme ustanovili pět skupin expertů, to je v tom vysvětlujícím prohlášení, já to mohu ještě dovysvětlit. Všechny tyto skupiny měly jako členy experty členských států, které jsou členy Schengen šengenského prostoru a rovněž parlamentu. Měli jsme tedy zde členy i ze sekretariátu, kteří se účastnili První setkání se už konalo před dlouhou dobu, tedy v červenci loňského roku. Tehdy jsme ještě neměli právní základ, ale tím, že jsme už ve vyjednávání dostatečným způsobem pokročili, jsme došli k závěru, že už můžeme začít eh, uplatňovat eh, ty fondy a ten postup. Eh, po tom prvním zasedání, po té první schůzce jsme přišli s otázkami, Tehdy totiž ještě nebylo jasné, zda ta ustanovení se stanou tělními aktiv. Přenesené pravomoci nebo eh, prováděcími, tehdy jsme měli takzvané fiše. Ty fiš, čili něco, eh, co se eh, diskutuje obecně v rámci nějaké složky z francouzštiny a u nich jsme se obrátili na členské státy i na parlament, aby e, nám zastali otázky. Přišlo jich 78, ty jsme dali do tabulky, odpověděli jsme na ně a e, pak se konala e, v říjnu loňského roku druhé zasedání té expertní skupiny, třetí se konalo v únoru už letošního roku. V té době už jsme měli politickou dohodu týkající se té záležitosti a byli jsme schopni přijít s textem. Eh, a pak 4. dubna jsme měli další zasedání expertní skupiny ještě před formálním přijetím tohoto aktu a poslední se konal 6. června po konzultaci, vnitřní konzultaci eh, v komisi, s právní službou, která ten text pročistila a byli jsme schopni jej prezentovat v takové více-méně fázi nebo podobě k přijetí a doufám, že nyní už budeme schopni odpovědět i otázky k tomuto eh, textu. Tedy První akt, kterým se e, určuje odpovědné orgány, jejich řídící kontrolní povinnosti postavení auditních orgánů, tam se jedná o to, že členské státy musí dodržovat kontrolu a implementaci těch dvou fondů. Jakým způsobem to učiní? Jedná se sice o doplnění, ale zásadní povahy, protože než nějaký členský stát začne čerpat z toho fondu, tak musí mít formálně určený odpovědný orgán. Pokud nemáme kritéria, jak jej určujeme, tak vlastně tím blokujeme implementaci toho aktu samotného. Je to tedy zcela zásadní věc. Mít tyto akty schválené, tyto právní normy schválené co nejdříve. Je sice pravda, že členské státy už na tom pracují, ví, že se u samotných pravidel nic nemění, že vše bylo probráno, že situace je nepřekvapuje, není to žádná novinka, eh, vše je zcela logické, zakládá se na zdravém rozumu a na tom, jak fungují současné fondy, které víme, jsou eh, to, čemu my říkáme solidní. Eh, strukturální fondy rovněž už fungují, tam zohledňují všechny eh, finanční nařízení, takže to prostředí pro členské státy nové není, nicméně je důležité mít stabilní uh, regulatorní prostředí, které se bude týkat všech. To umožní komisi rovněž mít dohled nad tím, jak členské státy postupují. Kdybychom neměli určitá pravidla, bylo by to obtížné. Proto my eh, s určitými obavami nasloucháme tomu, že zvažujete žádost o prodloužení toho observačního, toho období o další dva měsíce, kdybyste chtěli přijmout rozhodnutí, protože už vidíme v tom září letošního roku, že například nemůžeme zatím přijímat žádné národní programy. A neradi bychom viděli další spoždění bez zásadního důvodu. A jedná se o akt víceméně technické povahy. Možná takže ještě eh, krátké seznámení s obsahem. The act contains... obsahuje to ten první akt, k tomu prvnímu aktu se vyjádřím a moje kolegyně se podívá na druhý. Čili v té první části máme čtyři kapitoly, první to jsou obecná ustanovení definice čili opravdu velice jednoduchá kapitola. A poté jsou to dvě zásadní kapitoly, je to dvojka a trojka. Ve dvojce všechno to, co by odpovědné orgány měly provádět. To znamená první část, tam se hovoří o tom, jak tyto orgány mají být označeny, určeny členskými státy. A poté to, co je ještě důležitější, jakým způsobem by měl tento stát revidovat toto označení, jakým způsobem by měl postupovat, pokud by šlo o stažení například takového, um, takového povolení. Dále je to druhá část, kde se hovoří o tom, co by měly dělat tyto orgány, management, kontrola, jednotlivé úkoly, k čemu dojde, pokud dojde k delegování nebo outsourcování jednotlivých aktivit někomu jinému. A ve třetí části se hovoří o tom detailně, Jaké jsou povinnosti těchto odpovědných orgánů, pokud jde o veřejné zásahy, například jak by tyto orgány měly udělovat granty, hlavní všeobecné principy toho, jakým způsobem jsou granty udělovány, samozřejmě co možná nejtransparentnějším procesu, dále je to samozřejmě eh, rovné zacházení mezi beneficienty a tak dále. Kapitola 3 tam se hovoří vše o auditních orgánech, to znamená, jakým způsobem by měli kontrolovat tyto orgány, jakým způsobem reportovat jakékoliv problémy komisi. A ve čtvrté kapitole jsou závěrečná ustanovení, čili to je taková jednoduchá kapitola. Já Prosím vás, nyní nebudu zacházet do nějakých podrobností o těchto kapitolách. Samozřejmě, že jsem ochotná odpovědět na jakékoliv otázky. Já se snažím urychlit trošku celý tento proces pozorování a tak dále, abychom byli schopni vysvětlit, proč zde máme, která ustanovení a tak dále. A nyní poprosím Stefany Hardy, moji kolegyni, která by se podívala na to druhé nařízení o propagačních opatřeních. Dobrý den, ano. Pokud jde o toto nařízení přenesené pravomoci, tak to je v podstatě určitý doplněk k tomu právnímu základu, je to výsledek jednání mezi radou a parlamentem, tak abychom zajistili to, že ta, máme zde základní e, pravidla, která se týkají toho článku 53 a které jsou zde definovány podrobně v podstatě zde máme i další, poté ještě prováděcí akty, kde máme technické detaily, jakým způsobem se využívají emblémy, vlajka, um, hvězdičky, barvy a tak dále. Víte určitě, eh, že informační propagační opatření hovoří o tom, jakým způsobem máme využívat fondy EU. Je to velice důležité pro Evropskou komisi i pro Evropský parlament. Čili zde máme opravdu jasná, jasné požadavky, jakým způsobem členské státy informují veřejnost, benefici klienty, dále samozřejmě mm, všechny povinnosti členských států. Pravidla zde diskutujeme na pracovní, jsme diskutovali i v říjnu 2013, únoru 2014 s experty na pracovních skupinách a předložili jsme to jako kompletní akt na konečném jednání výboru pro migraci a azyl 6. 6. Přijali jsme je kolegiem 30. července a zaslali parlamentu i radě. Tato pravidla jsou opravdu podrobná, je to založeno na našich pravidlech, na finančních regulacích, nařízeních, samotných nařízeních, regionálních nařízení, které se týkají strukturálně a investičních fondů. Všem samozřejmě, že musíme vzít v potaz i velikost a povahu našich finančních prostředků, fondů, čili máme zde i určitě určité, mm, určitá pravidla proporcionality, tak abychom opravdu těmi administrativními zásadami nezahrnuli příliš, mm, nezatížili jednotlivé členské státy. Čili členské státy a beneficienti se mohou rozhodnout, jakým způsobem implementovat podrobnosti, detaily, ovšem ty samozřejmě nejzákladnější pro nás transparentnost a rovné zacházení. Pokud jde o povahu, charakter jednotlivých fondů, mohou zde být určité citlivé prvky, které se jí týkají. Právě proto je zde určitá úroveň i důvěryhodnosti, pokud se, tý, pokud se jedná o důvěrné informace, ochranu osobních údajů a tak dále. Samozřejmě, že základními principy je i zde rovněž rovné zacházení a transparentnost Máme zde čtyři komponenty, pokud jde o povinnosti v těchto přenesených Eh, aktech. Členské státy musí rozšiřovat, šířit tyto informace všemi možnými prostředky těmi, o, o těch klíčových prvcích jednotlivých fondů, jednotlivých programů, které jsou k dispozici pro členskou zemi. Ale je zde povinnost všech beneficientů těchto fondů, jakýchkoliv subjektů, které mají možnost získat tyto finanční prostředky, aby oznamovali to, že mají k dispozici to fondy v jejich symbolech, písemných informacích, různých dalších označeních, tak aby skutečně bylo známo veřejnosti to, že fondy EU byly využity v daném projektu. Dále no ve třetí části členské státy hovořím o tom, že členské státy musí informovat všechny potenciální beneficienty o možnostech těchto fondů, že zde existují, jaká jsou pravidla, aby mohli získat tyto prostředky, rovně zacházet zacházení pro všechny beneficienty musí být zajištěn. A beneficienti rovněž mají určité povinnosti. Musí uznat a pochopit práv, svá práva, povinnosti v rámci využívání těchto fondů. Musí to zveřejňovat, musí informovat o těchto prostředcích veřejnost samozřejmě, že musíme vždycky dodržet transparentnost tohoto procesu. Paní předsedající, poprosíme už o dokončení této prezentace, protože už opravdu nemáme čas. Ano, děkuji, já jsem skončila. A nyní, říká paní předsedající, paní Wikström požádala o slovo. Děkuji za slovo. Ráda bych poděkovala Evropské komisi za tyto informace, které byly opravdu velice potřebné. Tyto dva v přenesené pravomoci skutečně na konci července byly předneseny Evropskému parlamentu. Pokud neuděláme nic, tak budou automaticky schváleny a já si myslím, že je zásadní, opravdu zásadní, aby došlo k demokratické kontrole těchto aktů, aby došlo k plnému shodnocení, vyhodnocení těchto aktů, protože jde o první okamžik, kdy se do našeho výboru dostávají tyto akty. Čili já nesouhlasím s Evropskou komisí. Opravdu nesouhlasím v tom, že by to mělo být velice rychle, že je to pouze technická záležitost, protože právě ten dňáblík sedí v těch detailech, a právě proto bychom zde měli zhodnotit všechno, co přichází z Evropské komise. Čili pravidlo nebo 105 eh, musí být využito, musíme plně zhodnotit všechny tyto informace. Děkujeme, paní Wikstrom. Říká paní předsedající, ještě někdo? Pan Diaz, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si velice pozorně vyslechl informace o dvou zprávách, které nám poskytla Evropská komise, co se týče tedy příslušných nařízení aktů v přenesené pravomoci. A musím přiznat, že to bylo rozsáhlé vysvětlení, ale stejně tak zmatečné, obsáhlé a nicméně něco tu zůstane. Je to něco, co je důležité jak pro parlament, tak pro cel, náš tento výbor. Z té společné rozpravy na interinstitucionální úrovni se hovořilo tedy o tom, jaký je rozdíl mezi akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty. A já tady chci něco připomenout, co asi někteří nevědí, že když jsem byl zpravodajem na řízení 359 z roku 2001, co se týče Um, informací ohledně fungování a poskytování víz. Musím jenom připomenout, že to byla opravdu velice intenzivní, téměř tříletá rozprava, velice složitá, kdy vlastně jsme se museli zhodnout všichni na všech politických úrovních a tam jsme nesouhlasili s komisí ohledně toho, jaké má být to společné využívání právě těch aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Zvítězila nakonec pozice parlamentu a Evropská komise následně tedy přednesla své stížnosti k soudnímu dvoru a tato otázka stále ještě nebyla vyřešena. Nicméně tedy velice mě překvapuje to, co jsem si vyslechl. Ten poslední příspěvek, co se týče odkaz na nařízení z aktiv přenesené pravomoci týkající se toho fondu pro azyl a migraci. Zaznělo tu, že navíc toto nařízení je doplněno eh, akty eh, výkonnými akty a myslím si, že toto, prováděcími akty a myslím si, že z toho plyne celá řada technických detailů a byl bych rád, kdyby mi byly poskytnuty ještě nějaká dovysvětlení. Komise eh, se obrací k soudnímu dvoru, když my hovoříme o uplatňování aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů a my si myslíme, že náš názor je, řekněme, pravdivější a nakonec komise to pošle před soud. A nyní, jak se zdá, tak by to mělo jít nakonec stejným postupem. To tedy můžeme očekávat od komise. Takže toto je mé vyjádření a vyjadří tímto mé osobní znepokojení. Thank you. Děkujeme, pane Diaz de Mero. Jistě sekretariát si všechno poznamená a bilaterálně nám pak poskytne veškeré informace. Ještě někdo, milí kolegové, kolegyně, k tomuto bodu? Jistě víte, že koordinátoři diskutovali o tomto tématu dneska dopoledne a že dospějí na dalším setkání k závěru, k postupu, jakým způsobem jednat dále v této záležitosti. Nemá-li nikdo další zájem o slovo, poprosila bych ještě jednou komisi. Chcete se k tomu vyjádřit? Pokud ne, tak vám všem děkuji, říká paní předsedající. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu. Dalším bodem na našem dnešním programu je závěrečná zpráva o provádění strategie vnitřní bezpečnosti EU pro období 2010-2014. Nyní teda budeme hovořit o této závěrečné zprávě. Je zde pan Luis Soreka, který zastupuje generální ředitelství Home na Evropské komisi a já bych ho poprosila, aby nám přednesl tuto závěrečnou zprávu o provádění strategie vnitřní bezpečnosti a poté budeme diskutovat o tomto tématu. Opět se toto téma dostane i na jednání koordinátorů, kteří se budou opět věnovat tomuto bodu. Pane Soreko, nevidím vás. Už, už vás vidím. Děkuji, děkuji. Dobré dopoledne, vážená paní předsedající. Já jsem ředitelem, který je zodpovědný za vnitřní bezpečnost u nás v, v, na generálním ředitelství a jsem nesmírně potěšen tím, že mám možnost představit vám i všem váženým členům vašeho výboru závěrečnou zprávu o provádění strategie vnitřní bezpečnosti EU pro období 2010-2014. Je to sdělení z Evropské komise, které předkládám Evropskému parlamentu a radě. Já si pamatuji to, že Evropský parlament loni požadoval od Evropské komise připravit takovou novou interní vnitřní strategii bezpečnosti pro léta 2015-2020. na základě usnesení 2636. Na základě této žádosti Evropská komise ve svém sdělení se snažila budovat právě na základě těchto hmm, požadavků z na základě usnesení Evropského parlamentu. Evropská rada požádala o aktualizaci této vnitřní strategie, to jistě víte. Hovoří se o, to, o strategických hlavních směrech z června 2014. A právě proto naše zpráva je teda zprávou, která pokrývá posledních pět let, ale zároveň hovoříme o hrozbách, o výzvách do budoucna. Snažíme se zahájit rozprávu s Evropskou Evropským parlamentem, členskými státy, radou, s soukromým sektorem, akademickým sektorem, občanskou společností a já bych si dovolil trošku popsat to, jakým způsobem budeme organizovat tuto rozpravu. Velice stručně nejprve, jestli dovolíte, když se podíváme na dosažené výsledky posledních čtyř let, protože to nám rovněž umožňuje vytvořit základy pro novou strategii, která nás čeká. Možná jste měli již příležitost se podívat na tuto zprávu. Hovoří se zde o tom, že EU a členské státy na legislativní operativní úrovni skutečně konkrétně využívali nástroje, které lepším způsobem chrání společnost, ekonomiku, práva našich občanů na evropské úrovni. Zpráva rovněž zúraznuje to, že lepší spolupráce na justiční úrovni a policejních orgánů mezi jednotlivými agenturami, že tato spolupráce byla zlepšena a že Zároveň to přineslo operační výsledky v rámci celoplošného vyšetřování. Jedním z největších nejdůležitějších výsledků byl evropský politický cyklus, který využíváme proti závažné trestné činnosti a různé aktivity Europolu, Eurojustu, Frontextu a OLAFu. Stávající příležitosti, možnosti, schopnosti byly posíleny, tak abychom zlepšili možnosti školení, vzdělávání, například CEPOLem, ale zároveň, abychom zlepšili technické informace, například nové nástroje ISIS, nové eh, strategické iniciativy jsme předložili pro léta 2010-2014, pokud je o obchodování s lidskými eh, bytostmi, bezpečno, kyberbezpečnost, eh, dále je to námořní bezpečnost, dále je to CBRN, dále je to, jsou to různé mechanismy pro ochranu obětí a další nástroje. Na základě usnesení Evropského parlamentu i na základě strategických hlavních směrů Evropské rady zahájila Evropská komise konzultační proces a implementovala druhou část vlastně této zprávy, o které nyní hovořím. My si myslíme v Evropské komisi, a to je, dru, to, je ča, to je obsah druhé části této zprávy, myslíme si, že je důležité nalézt určitou rovnováhu mezi kontinuitou a změnou potřebnou změnou, pokud, pokud nějakým způsobem obnovujeme tuto interní strategii. Musíme posílit to, co funguje a změnit a přizpůsobit to, kde vidíme určitý vývoj nebo kde další vývoj vyžaduje nové akce, nové kroky nebo revizi stávající kroku. Čili jednak je to implementace legislativy, konsolidace všech dosažených výsledků, to je samozřejmě důležité, ano, ale zároveň praktická spolupráce, o které jsem hovořil mezi orgány. A na druhé straně je velice důležitý určitý nový postoj trochu, tak abychom posílili schopnosti Evropské unie chránit naší, bez, naši bezpečnost, eh, naše společnosti, práva našich občanů. Čili eh, tato nová zpráva by měla i revidovat jednotlivé akce, jednotlivé kroky, měla by reagovat na nové výzvy, na nové hrozby a zároveň zachovat těch pět strategických cílů, které vidíme v stávající strategii ISS. Těchto pět cílů pokrývá hlavní bezpečnostní hrozby, kterým čelí EU. Jednak je to boj proti mezinárodním kriminálním sítím, boj proti terorismu, reakce na radikalismus, na rekrutování, dále zvýšit bezpečnost občanů i v oblasti kyberprostoru, posílení bezpečnosti v rámci posílení eh, ochrany hranic a naše rezilience vůči různým typům katastrof. Těchto pět cílů potřebuje určitě nový přístup. Evropská komise chce přijít s takovými kroky do budoucna. Zaměříme se na čtyři pilíře, které jsme identifikovali. P jako protection v angličtině, um, občanů, občanských práv, společnosti. A tři I znamená informační výměna, výzkum, mezinárodní spolupráce, to vše je teda založeno na eh, anglickém názvosloví, proto 3i. To jsme identifikovali v této oblasti jako určité zaměření na naše občany. To si myslím, že by mělo být základním principem i nové strategie ISS, toto zaměření na naše občany, jejich ochranu. Měli bychom udělat vše proto, abychom integrovali základní práva do této vnitřní E, strategie pro vnitřní bezpečnost EU, tak abychom hm, obdrželi určitou podporu naší veřejnosti pro jednotlivé um, akce, abychom skutečně posílili jednotlivé oblasti v, v zájmu našich občanů a nás všech. To znamená společné zájmy, společné oblasti, které bychom společným zájmem bychom měli identifikovat, to je důležité. A zároveň i lepší právní udržitelnost legislativních iniciativ, které ke kterým se zamázala EU. Zahájili jsme již novou éru spolupráce s, s, s agenturou pro základní práva, která s námi spolupracovala v posledních měsících, snažila se identifikovat ty nejlepší možné cesty vpřed jak teda integrovat základní práva do každodenní práce, každodenních činností, ale zároveň i do přípravy legislativních iniciativ na straně Evropské komise které poté Evropská komise předkládá Radě i Evropskému parlamentu. Ale takovým dalším průsečníkovým eh, cílem, kromě těchto základních práv, je lepší propojení mezi vnitřní a vnější bezpečností to je pořád taková trošku neexistující definice, bych řekl. všem, zároveň je to i pravda, protože v podstatě zde nemáme nějaké hranice mezi vnitřní a vnější bezpečností a právě proto spolupráce se třetími zeměmi, s našimi partnery samozřejmě, ale poté i spolupráce se všemi třetími zeměmi, tam, kde vidíme nějaké potenciální hrozby vnitřní bezpečnosti EU. To všechno by mělo být integrální součástí naší strategie. Třetí důležitá věc v této oblasti, které se věnujeme, je lepší využívání inovačních eh, prostředků, nástrojů, výzkumu, výhod, které z této oblasti přichází, i ze soukromého sektoru. Cílem využít to, aby justiční orgány, orgány činné v trestním řízení mohly využívat těchto nástrojů. Třetím prvkem, který jsme identifikovali v této zprávě, kde je opravdu takový jeden z těch základních cílů, je určitý clustering, kterému hovoríme clustering vnitřní bezpečnosti. Musíme vytvářet synergie mezi politikami vnitřní bezpečnosti a ostatními politikami EU počínaje zahraniční politikou, ale samozřejmě i propojení s ostatními politikami, které by mohly mít dopad na in- politiky interní bezpečnosti, vnitřní bezpečnosti EU. Ty jsme všechny identifikovali v naší no, um, zprávě, například ekonomika, daňové oblasti, politiky. V tomto kontextu Evropská komise reorganizuje vnitřně nebo určité servisní skupiny, do kterých by se zapojily veškeré, veškerá oddělení Evropské komise, které jsou zodpovědny za politiky vnitřní bezpečnosti, ale zároveň se snažíme zpřístupnit eh, tyto činnosti ostatním subjektům, které by se měly zapojit do definice těchto politik. Je samozřejmostí, to, že Evropský parlament, členské státy rada budou rovněž subjekty tohoto tohoto, eh, těchto aktivit. A zároveň samozřejmě chceme zahájit eh, plnohodnotné konzultační fórum. Evropská komise by chtěla v rámci nové strategie přijít s tímto fórem, na kterém by se podíleli různí aktéři, veřejní orgány, statutární orgány, zodpovědné za vnitřní bezpečnost, ale i občanská společnost, um, soukromý sektor a tak dále. Bude takový multidisciplinární přístup, který zahájíme na velké konferenci, které italské předsednictví společně s komisí organizují 29. září. Pan předseda Moráš již potvrdil účast plenárního zasedání této konference, vystoupí na tomto plenárním zasedání a jistě ehm, budeme velice rádi, pokud se zúčastní i jiní členové vašeho výboru. Jaký je název této konference? To je ochrana naší společnosti a občanů naš, a práv našich občanů, obnovení strategie vnitřní bezpečnosti EU. Myslím si, že toto je základ toho budoucího konsultačního fóra, o kterém jsem hovořil, které by chtěla Evropská komise zahájit v následujícím období. Vážená paní předsedající, jestli dovolíte, jste bych ukončil mé vystoupení. A ještě ale bych se zmínil o veřejném konsultačním procesu. 4. července jsme Evropská komise zahájila tento proces Informace o tom můžete najít na webové stránce generálního ředitelství Home. Bude to tato stránka otevřena do 3. října a budeme rádi, když se zúčastní co možná nejvíc osob. Je to prozatím úspěšný proces. Doufáme, že tento konzultační proces bude ještě populárnější i v tom období organizování naší konference. Čili my se těšíme na vstupy z vaší strany, vašeho výboru, na poznámky, připomínky vážených členů vašeho výboru, pokud jde o obsah nové strategie ISS i všech těch výzev, které nás čekají v rámci společné strategie a doufáme v plnou podporu Evropského parlamentu s cílem připravit naši budoucí sdělení, které Evropská komise bych chtěla prezentovat na konci prvního čtvrtletí roku 2015 a tím bych, vážená paní předsedkyně, ukončil mé vystoupení. Samozřejmě, že jsem připraven odpovědět na všechny dotazy. Děkuji. Soreka. Uh, have... Děkuji, pane Soreko, a máme tu už několik přihlášených členů, kteří by si přáli pohovořit. V první řadě pan Kirchhoff, prosím. Paní předsedkyně, já se obávám, že to bude celá řada členů, kteří se nyní přihlásí. Já bych v první eh, řadě chtěl ještě říci, že bohužel naše strategie vnitřní bezpečnosti, tedy ve zkratce ISS, a, ehm, a, tak nyní se věnujeme asi jedné rozsáhlé hrozbě na celosvětové úrovni a ta má bohužel podobnou zkratku takže nevím, zda bychom my měli tu zkratku změnit, anebo spíše zajistit, že ta hrozba vůbec již nebude existovat, abychom se s tím vypořádali. Ještě tedy, eh, než něco bude zveřejněno, byl, bych si přál, aby to nebylo nějaké matoucí zavádějící, aby toto nebylo eh, nějak eh, spojováno s nějakou teroristickou hrozbou. A ještě několik připomínek, které považuji za důležité. V první řadě myslím si, že celá řada věcí, které jsme již Eh, v několika letech prováděli, musí být zhodnocena, prověřena dále sledována a já bych konkrétně chtěl poukázat na otázku mezinárodního zločinu a společných vyšetřovacích týmů. Já jsem byl zodpovědný za zprávu na toto téma před několika lety, když jsme vlastně podpořili zavedení těchto společných vyšetřovacích týmů a myslím si, že jejich činnost byla užitečná, nicméně nejsem přesvědčen, že jsme je využívali v maximální možné míře a že tu jsou rozsáhlé mezinárodní hrozby na přeshraniční úrovni a tyto společné týmy a jejich činnost by byla velice užitečná a chtěl bych o tom více slyšet, jak tady se zapojují. A pak k otázce eh, terorismu, eh, tedy to jsou opravdu obrovské hrozby v tuto dobu. Eh, pak je tu tedy vytvoření té sítě o povědomí o rozšířené radikalizaci Tady bych rád věděl, jak to tedy bude fungovat na základě nějakých úprav o spolupráci mezi členskými státy. Vím, že některé členské státy, například i společné království, se na tom již do toho hodně zapojilo. Víme, že radikalizace mezi občany tu je. Pak dochází k přenášení při cestování a myslím si, že určitě tedy tato situace není dobrá ani pro země původu, ani pak v případě, že dochází k šíření takových situací. Takže bych chtěl vědět, jak spolupráce a, a a tady ta, celková tato koordinace bude fungovat při návratu těchto určených o, dotyčných občanů, takže byl bych rád, kdyby mi bylo řečeno, že k něčemu takovému dojde. Pak je to otázka osob bez státního příslušenství, vynakládání s nimi, anebo otázka tedy přijetí těchto lidí do naší společnosti, takže zase tady bych k tomu chtěl mít více podrobnosti. A pak na závěr, abych umožnil slovo i ostatním, kyberkriminalita a příslušná strategie na úrovni Evropské unie. Zdá se, že tady vždycky tak nějak pokulháváme. Kriminálníci, teroristé využívají kyberprostor a zdá se mi, že jsou opravdu hodně kupředu oproti nám. Takže opravdu cítíme tady důvěru v tomto, že se s tím dokážeme poprat, že zajistíme bezpečné užití kyberprostoru a zabránit jakémukoliv zločinu nebo terorismu. A ještě v tomto kontextu to společná globální aliance v boji proti dětskému zneužívání a dětské pornografii, tak si myslím si, že to si vyžaduje obrovská opatření a nesmíme zapomínat na to, že zneužívání dětí online to je ta největší výzva, Eh, kterou asi jsme zatím, se kterou jsme si ještě pořádně nepoprali. A myslím si, eh, že tady je třeba ještě něco udělat. Je třeba opravdu celkově komplexně chránit děti a předvádět příslušné dotyčné zločince opravdu před spravedlnost. Děkuji a nyní pan López Aguiar a byla bych ráda, pokud byste opravdu dodrželi dvě až tři minuty pro vaši řečnickou dobu, protože tu máme dalších sedm řečníků na seznamu. Děkuji, paní předsedkyně, stručně. Já bych v první řadě chtěl ocenit uh, prezentaci, kterou jsme si vyslechli od pana Sorekyho ohledně strategie pro vnitřní bezpečnost. I ze španělského předsednictví eh, to bylo v prvním semestru 2010, se toto téma objevilo a měli jsme tu tedy i plán na období 2010 až 2014 a byl bych rád věděl, jak my, členové Evropského parlamentu, můžeme přispět k vylepšení a obohacení této strategie pro vnitřní bezpečnost Evropské unie pro nadcházející roky. Ale také bych v první řadě chtěl vědět, jak komise zhodnocuje, hodnotí tu přidanou hodnotu kterou jsme si přáli prostřednictvím toho zajistit, protože to není poprvé, co o tomto důležitém tématu na našem výboru hovoříme. Naopak v posledních letech tu uh, již zazněla mnohokrát debata, vyjádřili se názory, zhodnotila situace a Také jsme vypracovali i usnesení, vypracovali stanoviska a také zazněly eh, procedurální připomínky, které se objevily na pořadu jednání práce Evropského parlamentu právě i na jakožto výsledek tedy práce našeho výboru, zejména když tedy vystala ta otázka skandálu z NSA a dohledu nad evropskými občany. To znamená, co si beru z toho eh, příkladu, výkladu pana Soreky, byl bych rád, kdyby se vyjádřil i k tomu, co tu obdrželi z naší práce Evropského parlamentu o propojení strategie vnitřní bezpečnosti a migrační politiky EU. Zda tento přístup prokázal to, že by ten způsob, jakým vynakládáme s migračními tématy, nejde ruku v ruce s strategii vnitřní bezpečnosti. Za druhé, když hovoříme o základních právech, a zda i toto je důležité, když vynakládáme se eh, s bezpečnostní strategii, zda je důležité navýšit ty povědomí ne, jen tedy na celoevropské úrovni, ale hlavně na úrovni členských států. A za třetí, ehm, na meziparlamentních konferencích, které organizuje tento parlament, tak ty vlastně se organizují pravidelně, alespoň tedy jednou za půl rok, tak i tam se věnovali právě té důležité rovnováze mezi zachováním práva na soukromí a otázkou strategie vnitřní bezpečnosti a zda tomu tak bude i nadále a dále, to je nejdůležitější. Evropská komise, když vypracovává tu strategii vnitřní bezpečnosti pro nadcházející roky, tak zda bere v potaz tedy i ty důležitá, i ta důležitá rozhodnutí, například tedy ta usnesení Evropského parlamentu ohledně tedy výsledku našeho výzkumu po tom skandálu z NSA, zejména tedy co se týče vylepšení eh, těch nejrůznějších nástrojů, které máme pro zajištění vnitřní bezpečnosti, nejrůznějších nástrojů pro zajištění našeho zabezpečení a tedy situace, kdy se zjistilo, že tu docházelo tedy i k určitému dohledu nad evropskými institucemi. Takže co učinila v této věci Evropská komise, o čem bychom měli hovořit, když se budeme dívat do blízké budoucnosti? Děkuji. Já budu muset uzavřít seznam řečníků, přečtu jejich seznam a a tímto uzavřu seznam řečníku a opravdu naléhám, abyste dodrželi dvouminutovou řečnickou dobu, protože v opačném případě si nebudeme moci vyslechnout odpověď. Brech, Mrs. Gomez, Mrs. Metzola, Mr. Zdachovsky, Mr. Kirkos, Mrs. Spinelli and Mrs. Vergiat on my list. So if everybody... Takže změnila jsem všechny, ne, ještě se někdo hlásí. Tímto uzavírám seznam řečníc, řečníků, není pan Borny. Thank you very much, uh, madam. Děkuji, paní předsedající. Já chci poděkovat panu řediteli Sorkovi. Myslím si, že nám sdělil velice zajímavou, důležitou prezentaci a předložil několik zajímavých nových myšlenek. Mám tři připomínky když vezmeme v potaz ty události, ke kterým došlo v Sýrii, v Iráku a ofenzivu islamského státu, tak se táží, zda Evropská komise chce zahrnout a jakým způsobem tu otázku zahraničních bojovníků i do té naší strategie vnitřní bezpečnosti. Jak chce komise vynaložit eh, s tímto tématem a s tím, že oni se nevracejí do území Evropské unie. Za druhé, na jaké úrovni jsou jednání ohledně um, legislativy ve vztahu s Ruskem o údaju IPR. Došlo k nějakému pokroku v jednání, bere se v potaz stávající situace s Ukrajinou, jaký je postoj Ruska ohledně vyloučení přeletu a otázky přepravy zboží. A za třetí, Další věc, ta se týče rozhodnutí soudního dvora ohledně směrnice o zadržení, jak komise zhodnocuje následky takového rozsudku, jaké budou další kroky komise ohledně této směrnice. Myslím si, že i toto může mít dopad do strategie vnitřní bezpečnosti. Děkuji pan Albrecht. Já také chci poděkovat panu řediteli. Máme tu tedy zprávu o implementaci a když se e, na to dívám, tak tu nevidím zase tolik e, věcí, které má obsahovat opravdová zpráva, spíš takové vágní plány, které je, myslím si, že třeba je jasně stanovit. Uh, a já se připoji k tomu, co řekl pan Kirchhoff, kde jsou ty společné vyšetřovací týmy. Já je tu vůbec nevidím a opravdu bych chtěl vědět, proč tomu tak je, protože jsme eh, několikrát opakovaně eh, říkali, že tedy si přejeme posílit oblast prosazování práva, jakou strategii proto uplatníme, jak se to bude provádět. Eh, ke kyberkriminalitě. Také tuto zaznělo. Nemáme tu systematický přístup, jak budeme opravdu provádět eh, kroky v oblasti provádění eh, práva ve věci kyberkriminality. Takže opravdu si nemyslím, že by tato zpráva přišla s nějakými dobrými, eh, jasnými nápady je třeba uplatňovat systematický přístup. A pak ještě jeden pro mě nejdůležitější bod, vy jste vydali tuto zprávu 20. června tohoto roku a tři měsíce předtím Evropský soudní dvůr tu měl rozhodnutí o zachování osobních údajů a tam bylo jasně řečeno, že toto plošné uchovávání není povoleno v rámci uplatňování charty základních práv, tedy články 7 a 8. A já tady v tom opravdu nevidím žádnou reakci tady v této zprávě o vnitřní bezpečnosti. Ano, tvrdíte, že to může mít dopad na nadcházející zhodnocování uplatňování základních práv, ale zároveň tu povoláváte po zachování údajů, potom paušálním zachování údajů, a pak otázka PNR by tu měla být tedy prováděna zase paušálně, tak jak vy to předkládáte, bez nějakých předchozích eh, důrazných zhodnoceních podmínek, takže opravdu nevidím, jak si tedy vzít k srdci tu vaši eh, reakci je třeba zareagovat na tuto zásadní otázku, s kterou tu přišel rozsudek dvora. Nemůžeme to jednoduše ignorovat. To by byl skandál, kdybychom ignorovali rozhodnutí eh, soudu, který na to jasně poukazuje. Děkuji, paní Gomeš. Děkuji vám. Nebudu hovořit jenom o té stávající zprávě, ale také o té přípravě sdělení a veškeré práci. Chtěla bych se zeptat, o tom návratu tu džihadistů nebo těch, kteří jsou evropskými rezidenty a navracejí se na naše území. Co, jaký je tu záměr, protože bez pochyby eh, oni spolupracují s eh, zločineckými organizacemi, takže eh, je třeba jim zabránit návratu, zadržet je a jaký je názor agentury pro eh, základní práva tady v této věci. Pak ještě pro případy eh, nějaké nouzové naléhavé situace, jako byl výskyt a šíření eboli, k čemuž dochází, tak eh, jak Eh, třeba v tomto spolupracuje DG Home s jinými oddělením komise, aby tedy postupovali nějakými prevenčními kroky, protože už to tu panuje několik měsíců a zatím Evropská unie neučila nic, aby eh, to zastavila a nějak reagovala, jaké kroky byly učiněny, třeba eh, co se týče zaměstnanců letišť, aby věděli, jak eh, se chovat v případě nějaké situace. A ještě bych chtěla položit otázku ohledně blízké soudní spolupráce. Plánujete nějaké aktivity v případech, kdy nějak nějaký právní systém na úrovni EU uzná tedy, že tu vynakládá s zločinci v případě korupce, daňových podvodů, úniku. A není to otázka jenom ochrany eh, práva příslušného členského státu, například Barney Eccleston případ, eh, který tu byl v Německu, ovšem měl určité dopady, co se týče tedy příslušného potrestání například ve Spojeném království nebo i jinde. A na závěr, jaký dopad mají úsporná opatření na schopnost příslušných orgánů některých členských států, zejména těch, které byly tedy tvrdě potrestány, jako konkrétně má země Portugalsko, když eh, se mají účastnit eh, v tom, mm, toho koordinačního řetězce spolupracovat v otázkách námořní zločinnosti nebo kyberkriminality, CBRN a podobně. Děkuji, paní Gomez, paní Macola. Děkuji, já bych hovořila malcky, ale nemáme tu tlumočení, takže stročně anglicky. Já chci poděkovat panu Sorekovi, eh, velice si cením, že jste dnes k nám přišel a zaměřím se na ty eh, cizí eh, zahraniční bojovníky. Takže často tu slycháváme o zprávách, kdy evropští občané um, se účastní těch uh, konfliktních bojů a pak se navracejí na naše území a tam tedy šíří propagandu, nabírají nové bojovníky. To je narůstající fenomén a opravdu je to znepokojivá tendence. Některé členské státy hovořily tedy o tvrdším postoji. Evropská komise tu zavádí tu síť RNAN E, objevil se to již v lednu, to znamená určité kroky tu již byly učiněny, abychom se nějak vypořádali s tím nárůstem radikalizace, ale ono si to opravdu vyžaduje, abychom se pořádně na to zaměřili, na to, jaké budou naše kroky, abychom opravdu respektovali základní práva a opravdu dohloubky se zamysleli nad následujícími kroky a tato nová strategie by se měla zabývat tedy i tímto tématem. Děkuji paní Mecele. A pak pan, děkuji paní Mecele, pan Zdechovský. Děkuji paní předsedkyně, děkuji eh, panu řediteli Sorekom, eh, Sorekovi za jeho, eh, za jeho výborný přednes. Nicméně souhlasím s panem Albrechtem, že spoustu věcí, které zde bylo řečené, jsou takové věci v obecné rovině a já mám několik konkrétních otázek. První otázka se týká opravdu bojovníků, kteří někde bojují, ať už eh, třeba co se týká Čechů nebo Slováků, kteří bojují v ukrajinsko-ruském konfliktu eh, a páchají samozřejmě válečné zločiny. Tyto lidi po návratu na území Evropské unie, jak bude postupováno. Zajímá mě, jestli eh, DGO má v tomto nějakou ucelenou strategii a bude tento postup nějakým způsobem koordinovat. Dále jste tady hovořil několikrát o zlepšení spolupráce. Využil jsem tedy své dovolené nebo parlamentních prázdnin k tomu, aby jsem si ověřil zlepšení spolupráce, spolupráce přímo na odděleních policie České republiky, a, a dalších orgánů České zprávy. Tak jenom, abyste třeba tušil, tak eh, vyžádání si eh, informací z České republiky, třeba od maltských úřadů nebo od německých úřadů, tak odpověď je v průměru nějakých 96 dní době elektronického, eh, elektronizace. Eh, je to neuvěřitelný čas a jsem totálně šokován z toho, jak to nefunguje. Další, tady hovoříte o, o využívání inovací, tak bych vás, pane řediteli, chtěl poprosit, jestli by vaši spolupracovníci mohli opravdu na můj mail parlamentní zaslat uh, přehled těchto inovací, které v poslední době byly aplikovány v členských státech a opravdu bych chtěl vědět přesný konkrétní eh, konkrétní seznam nových technologií, které eh, jsou za poslední čtyři roky v této oblasti aplikovány. Moc krát děkuju a budu se velice těšit na vaši odpověď. Thank you, Mr. Kirkos. Děkuji, pane Kirkos.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 jasněji, ještě jasněji projevuje to, že spolupráce vázne v rámci úsporného ovzduší. Politika je tedy jedna záležitost, její prosazování v členských státech je jiná, ale neméně důležitá. A k tomu směřuje moje otázka. A pak ještě páchání zločinu proti životnímu prostředí máme země, které právě v rámci krizových úsporných opatření přestávají dbát na své životní prostředí a přitom ani tam se nesmíme provinit proti přírodě. A třetí oblast, to je reakce na to, jak to vypadá v sousedních zemích. E, v oblasti Středomoří máme stále více uprchlíků a v Evropě tady sedíme, diskutujeme a e, zabýváme se případnými kategoriemi a tak dále, zda musíme přímo se do toho pustit, anebo bychom je měli předávat do nějaké sousední země a tak dále. Jednou zemí, jednou rukou se tedy něco řeší, druhou se to smete se stolu a vše vede k tomu, že se problémy spíše zhoršují. Thank you, Mrs. Spinelli. Děkuji, eh, paní Spinelli. Mrs. Spinelli. Paní Spinelli. Ano, děkuji. Já bych ráda navrhla v rámci svého přispění, že bychom měli snad připomenout, že výbor pro ústavní záležitosti v minulosti hovořil o tom, že bychom v rámci výboru měli nikoli pouze být informováni, ale i vtaženi do toho úsilí, eh, do těch komisních projektů. A já zde mám na mysli například potíraní eh, zorganizované zločinnosti, zločinnických skupin, čili například jakékoliv projekty týkající se boje s mafií. A já zde mám dva dotazy. Stručně, eh, rovněž si kladu otázku, zda i náš výbor by nemohl vytvořit podskupinu, která by se věnovala konkrétně uh, boje se e, stresnou činností. A druhá otázka směřuje k plánům komise v prostoru vnitřní bezpečnosti a potírání zločinnosti. Nám na tom záleží, samozřejmě i mé zemi, e, tam se to zejména týká boje s mafií, ale mafie není pouze italská, e, týká se i jiných zemí. A právě v Itálii máme i jiné jevy a ti, kteří eh, pracují například eh, v orgánech eh, prosazování spravedlnosti, často čelí hrozbám zabití a tak dále. Nevím, zda by se k tomu nemělo přistoupit a teď už hovořím o těch zahraničních eh, bojovnících, jako k tomu přistupují Spojené státy. Totiž máme-li ty takzvané foreign fighters a Evropa je rovněž má, tak zdá by nestálo za to, že musíme samozřejmě brát v potaz i základní práva a zároveň se s tou otázkou poprat. Paní Veržia, děkuji, paní předsedkyně. Všichni, co jsme zde, jsme přesvědčeni o tom, že záleží na bezpečnosti a zároveň na ochraně našich občanů. Naši občané mají právo na bezpečný život, na zabezpečené prostředí a zároveň ale jsme přesvědčeni, že musíme dodržovat i fundamentální lidská práva. E, politika ochrany bezpečnosti v rámci členských států neustále silněji zasahuje e, do práv člověka, do lidských práv a narušuje tu proporcionalitu. K tomu už máme i judikaturu Evropského soudního dvora. Mám zde dva příklady. Právě jednak eh, ta ochrana a um, uchovávání dat a migrace. Um, vzájemné e, propojování těch problematik je něco, co, čím se to sdělení zabývá. Samozřejmě vnitřní bezpečnost tam záleží na uchovávání dat. Mnoho eh, kolegů už se v tom smyslu vyjádřilo, že se tam musí nalézt eh, rovnováha. Já se omlouvám, že zde budu hovořit trochu z ostra. Než abychom se neustále jenom tady mm, hráli na žvanírnu, musíme eh, se zabývat takzvanou, já bych to nazval inventurou, inventarizaci toho, co už máme. Sepsat si vše, výsledky těch slyšení, eh, uspořádat nová slyšení tam, kde to ještě nemáme. Máme i agenturu pro lidská práva, máme orgány prosazování práva, policejní, soudní a tak dále. Snaží se komise vyhodnotit eh, přístupy, ty různé přístupy členských států v oblasti jednak ochrany základních lidských práv a jednak boje s eh, zločinností. Mám obavy zejména z toho, že komise se pouští do aktivit, eh, které nejsou zveřejňovány, které zároveň nemusí být nutně ve veřejném zájmu taky si kladu otázku, eh, na jakém základě se komise domnívá, že ta hospodářská a společenská krize nemá zásadní dota, dopad na otázku bezpečnosti. My vidíme větší nezaměstnanost a větší eh, rozvrstvení. Eh, děkuji. Vidíme, že se s potěšením, že se strategie musí zabývat i zamezování radikalismu. Tady mám pár otázek. Jak velká je skupina příznivců eh, IES a jak si poradíme s tím nárůstem eh, příznivců radikalismu? Eh, hraniční kontroly, spravedlnost, orgány, bezpečnostní orgány, policejní orgány, jak mohou chránit území svého státu, když vlastně v rámci šengenského prostoru hraniční kontroly odpadly. Nebyl to krok zpět, můžeme mít nějaké strukturální postupy hraniční kontroly, abychom například mohli systematicky zamezovat muslimům, muslimským radikálům, aby přes, přecházeli přes hranice. Děkuji všem za jejich příspěvky a Nyní, pane Soleko, máte sice málo času, ale mnoho otázek, ale já bych ráda, abyste zodpověděl co nejvíce z nich stručně a my posléze ještě se zmíním, že jsme už měli usnesení k, tomu, k té předchozí strategii o vnitřní bezpečnosti. Nyní se dohodneme na tom, jak bychom měli dále postupovat, jak bychom měli reagovat, jak bychom měli přispět sami k té nové strategii, bezpečnostní strategii. Určitě se tím budou koordinátoři zabývat a nyní, pane Soreko, máte slovo už vy. Děkuji, paní předsedkyně. Velice vřele bych rád poděkoval všem členům tohoto výboru, kteří se ujali slova, kteří vyjádřili své názory, své obavy. Přesně o to nám jde. Toto je přesně cílem naší iniciativy. Chci pouze zopakovat, že tato zpráva je ctižádostivá a snaží se opravdu podat zprávu o tom, co se za poslední tři roky odehrálo na celounijní úrovni, ne ani tak na eh, úrovni členských států. A co s tím dál? Nemáme ještě žádný text. Eh, nová eh, strategie ISS, ano, souhlasím, že možná bychom neměli používat tu zkratku, tedy nová strategie pro vnitřní bezpečnost bude sepsána až v roce 2015, na konci rámci právě e, tohoto postupu, který jsme rozjeli e, tím dokumentem, jimž se nyní e, zabýváte, vážení poslanci. Vyslechli jsme si vaše názory, vaše obavy a já se domnívám, že zřejmě jde pouze o předběžné reakce. Obdržíme ještě propracovanější určitě ale všechny budou vzaty v potaz. Chci zdůraznit potřebu sromáždit všechny tyto názory a předložit je eh, nové komisi. Nové komisi, která zřejmě začne fungovat eh, v nejbližších několika měsících. Rovněž se musíme k, těm, k těmto záležitostem pravidelně vracet, jak už eh, i zde bylo naznačeno a rovněž i paní předsedkyně to naznačila. Tedy potvrzuji, že jsme zahájili veřejnou konzultaci, zveme všechny, aby se jí účastnili, organizujeme konferenci na nejvyšší úrovni, kde eh, zveme i eh, předsedy, členy předsednictva tohoto výboru a eh, služby komise ochotně se dostaví k diskusi, abychom dále probrali definici této politiky ISS. Tedy pro nás se jedná pouze o začátek eh, z našeho pohledu, nikoli o konec. A nyní konkrétně odpovědi na tyto otázky. Některé z těch otázek, zdá se, lze združit do takových tematických okruhů a já se vynasnažím na ně odpovědět souhrně. Pan Kirkhope se zmínil o třech záležitostech ty tři záležitosti nejsou opravdu vůbec náhodou eh, rovněž tématem konference 29. září toho panelu tedy prosazování spravedlnosti, přeshraniční spolupráce, boj s terorismem a kybernetickou zločinností. Přesně tím se chceme zabývat, protože stoprocentně souhlasíme s tím, že se jedná nevyhnutelně o e, nejzásadnější výzvu pro nadcházející léta. Dva e, poslanci hovořili rovněž o těch společných vyšetřovatelských týmech. Souhlasíme s tím, že se jedná o jeden e, z nejzásadnějších výdobytků za posledních pět let. Služby komise, možná i o tom už víte, plně podporují jak Eurojust, tak Europol, tak i členské státy v této oblasti. A vznikla i konkrétní zpráva, o tom byla předložena. Zkusíme ale udělat ještě víc. Vedeme diskuse s Europolem tak, abychom byli schopni rozšířit pravomoci například Europolu vyjednávat s Eurojustem, aby mohli vstupovat do těch uh, JITů, do těch společných vyšetřovacích týmů a abychom jim byli schopni poskytnout i lepší finanční podporu. Určitě se e, zde na půdu tohoto výboru vrátíme, abychom to probrali. A nyní radikalizace a ty sítě. E, které mají šířit povědomí o radikalizaci. Eh, je to velice úspěšná iniciativa, která má být součástí toho znalostního uzlu a vést k tvoření takových středisek pro výtečnou eh, praxi, pro šíření nejlepších zkušeností a umožnit všem zainteresovaným stranám, aby s ní těžili a aby se vzájemně dělili eh, s tím dělili zkušenostmi, podělili o zkušenosti, které fungují a to bude i v nejbližších letech dále rozvíjeno. E, práce které se týkají těch tzv. foreign fighters, čili bojovníků, kteří se vydávají do zahraničí. Je to opravdu jev, který nám dělá velikou starost. Spolupracujeme s koordinátorem pro antiterorismus, s službou pro vnější činnost a, což je nejrelevantnější, s ženskými státy, který se to týká nejvíce. A ty zrovna pracují na takové definici těch eh, nejnaléhavějších úlo, úkolů, jednak u sebe a jednak možná i na celou úrovni. Komise tomto smyslu rovněž i naznačila na posledním zasedání, že ji na tom záleží. Ze své strany monitorujeme rovněž i šengenský e, informační systém a to, že veškerá pravidla jsou všude dodržována, stoprocentně dodržována všemi členskými státy, které se zároveň musí zabývat i fenoménem těch e, cizích zahraničních bojovníků. Pan Albrecht. Ano, Souhlasím s ním, když se zmínil o tom, že zpráva je obecná, snad příliš obecná, ale z mého pohledu, pane Albrechte, tomu nemůže být ani jinak, protože se jedná o tak dlouhý seznam aktivit, že je nelze popsat. Jedná se o takovou dešníkovou zastřešující zprávu k těm všem zprávám, které vypracovávají konkrétní agentury a případně i komise ke konkrétním oblastem které jsou středem zájmu, například eh, pašování lidí, eh, kyberkriminalita a tak dále. Tady bylo naším záměrem spíše načrtnout obecnou představu, obecný obraz toho, jak to vypadá doposud, eh, shrnout to a kam to směřuje. Vůbec nebylo naším úmyslem být všeobjímající, ale souhlasím s vámi, že kyberkriminalita je jednou z největších, nejvážnějších výzev. Celá řada poslanců zmínila eh, tu záležitost eh, sromažďování a uchovávání dat. Eh, komise k tomu vyhodnocení z 8. dubna a k tomu judikátu z 8. dubna se staví skromně a snaží se uh, vyhodnotit dopady tohoto velice zásadního rozhodnutí soudního dvora a neustále a rozhodujícím způsobem opakujeme, jak na plenárním zasedání, tak i na zasedání e, tomto, že to bude patřit k úkolům další komise, jakým způsobem nastolit vhodnější rovnováhu mezi jednak ochranou základních lidských práv, e, práva na soukromí, práva na ochranu údajů každého občana a obavami s bezpečnosti obávami o bezpečnost státu a všech Evropanů. Tedy snažíme se zatím uvažovat o tom, jak v praxi uplatnit dopady tohoto rozhodnutí, ale ještě to přenecháme další komisi. Paní Gomez hovořila o synergiích, o e, nutnosti začlenit je do všech politik. Nemůžeme nesouhlasit. Koncepce vnitřní bezpečnosti musí být deklastrována, tedy rozklížena tak, aby mohla být začleněna do všech aspektů, kterými se zabýváme. Eh, chceme se tím zabývat v rámci komise. DG Home přizvalo všechny služby, kterých se to týká, aby se čl- stali členem takové meziservisní skupiny Interservice Group a rovněž i Um, subjekty zvenčí. Pokud nám nám eh, mi dovolíte použít eh, takovouto definici, eh, tak se jedná o univerzální přístup, který umožní jak komisi, tak členským státu i Evropskému parlamentu shromáždit všechny názory a případně i změnit nasměrování té strategie, tak aby bylo vhodné. A paní Spinelli totiž výbor Krym. Souhlasím, že se jednalo o nesmírně důležitou práci, kterou tento podvýbor odváděl. My ve své zprávě, zejména v tom, jak koncipujeme tu budoucí strategii pro vnitřní bezpečnost, máme eh, žádostivý cíl vzít v úvahu všech 25 eh, bodů eh, z usnesení 26 Evropského parlamentu, ale zároveň i závěry výboru Krym. Jsem si plně vědom, paní předsedkyně, že nebudu schopen odpovědět na všechny otázky, které zde zazněly, ale rád se dostavím kdykoliv, kdy mě vy, případně vedení vašeho výboru, eh, pozvete. Děkuji. Děkujeme, pane Sorako. A nyní budeme pokračovat. Budeme pokračovat ve naší spolupráci ohledně tohoto bodu v diskuzích. Nyní, jestli dovolíte, se podíváme na další bod na našem dnešním programu. A to je dohoda mezi Evropskou unii a Austrálií o zpracování údajů jmene evidence cestujících. Jistě víte, že jde o společný přeskum této dohody PNR, která vstoupila v platnost 1. června 2012 a která v podstatě poté vyžadovala první společný přeskum rok po tomto vstupu eh, v platnost a poté pravidelné přeskumy. K tomuto prvnímu společnému přeskumu eh, došlo v Kembeře 29. a 30. srpna 2013. Komise nám dneska bude prezentovat eh, hlavní body Nejprve dám slovo komisi a poté i paní Intvel, která byla zpravodajkou. Čili nejprve, pane Soreko, prosím, opět máte slovo. Děkuji opět za slovo, vážená paní předsedající. Dovolte, abych poděkoval za tuto příležitost prezentovat výsledky tohoto přeskumu dohody za, o datech PNR z Austrálie. Teda ukazuje na to, že ano, že tento proces může být doplněn velice přísným režimem ochrany osobních dat. My bychom rádi poděkovali za úžasnou spolupráci v rámci tohoto přeskumu, ale zároveň i za profesionální přístup ke zpracování dat PNR. Jistě víte, že společný přeskum udělal tým EU, australský tým v Kambeře v srpnu, na konci srpna 2013 bylo tam šest lidí, včetně jednoho experta, odborníka na ochranu dat z um, orgánu, který se zabývá ochranou dat. Toto byl první přeskum stávající dohody PNR. Jistě víte, že vstoupila v platnost 1. 6. 2012. Požadavky hm, byly založeny na národní legislativě Austrálie bylo na základě zákonů z roku 1988 a 92, které se týkají především ochrany sbíraných osobních dat, které spadají pod tuto dohodu. My jsme zaslali um, dotazník australským celním orgánům ještě před tímto přeskumem. Australské celní orgány na to reagovaly. To byl náš hlavní protišek v rámci tohoto v rámci tohoto přeskumu. Článek 2. A tím se dostávám k takovým hlavním bodům této zprávy, definice geografického rozsahu. Asi víte, že žádné přímé lety mezi EU a Austrálií nejsou. Je tam problém, máme tam vždycky eh, mezi přistání ve třetí zemi a právě proto to pokrývá 13 leteckých přepravců. My se samozřejmě jsme se snažili to všechno revidovat za přítomnosti zástupců těchto přepravců, pokud jde o rozsah působnosti. My jsme tam neidentifikovali žádné problémy, pokud je používání těchto dát v rámci boje s terorismem, pokud jde o závažné trestné činnosti, tam jsme identifikovali určité potíže, takový, protože mm, tento, tyto trestné činnosti mají určitý charakteristický profil. A právě proto jsme požadovali od celních orgánů, aby zahrnuli tuto dimenzi do jejich postupu. Orgány v Kambeře eh, mají velice zacílená pravidla, eh, velice malý objem eh, takzvaných schod, schod je tam povoleno. Pokud jde o tyto data PNR, Oni elektronicky odstraňují a e, mažou e, data, e, která jsou zahrnutá v těch 19 prvcích v rámci přílohy k této dohodě a zároveň jsme identifikovali to, že ty pojistky této dohody, které se týkají cestujících bez jakékoliv diskriminace s ohledem na mm, státní příslušnost, lidí, kteří eh, mají pobyt v Austrálii a to nám potvrdili i místní orgány. Jistě víte, že tato dohoda zamezuje zpracování citlivých dat a australské orgány nám potvrdili to, že nikdy citlivá data v provádění této dohody nevyužili. Pokud jde o ochranu dat, potvrzujeme to, že mají k dispozici komplexní elektronické, fyzické systémy, jednotka, která analyzuje tato data, je v, sam, v bezpečné oblasti, jsou tam logy, několik úrovní logů, které umožňují přístup k tomuto systému. Vše, přístup k datům je zablokovaný a jsou tam určité auditní postupy, které umožňují nebo kontrolují přístup uživatelů do tohoto systému. My jsme to identifikovali, všechny tyto postupy jsme viděli přímo na místě. Pokud jde o nějakou odpovědnost této oblasti, komisář pro informace na australské straně musí zajistit plnění těchto pravidel a musí, může nařizovat pravidelné audity. Oni eh, provedli takový audit v roce 2012 v říjnu a v listopadu. Prokázala se vysoká úroveň plnění těchto pravidel a bylo nám řečeno, že právě nyní prochází dalším auditním cvičením. Informační komisář australský nám rovněž sdělil, že nikdo se nestěžoval, pokud je o cestující na um, zacházení australských um, celních orgánů, pokud jde o jejich eh, práva uh, v oblasti ochrany osobních údajů a dat. Nyní, jestli dovolíte, přístup my, oni požád, obdrželi eh, například eh, žádost o přístup k datům, ovšem netýkalo se to PNR dat. Zároveň eh, jsme zjistili, že, mají, že jsou schopny místní orgány reagovat na tyto požadavky do 30 dnů, což je podle nás opravdu úžasné. A dále je to článek 13 zajistit to, aby všichni měli možnost eh, opravit nebo, nebo upravit svá PNR data a dále je to analýza dopadu eh, v oblasti ochrany soukromí. I tam jsme zjistili, že jsou schopny místní orgány reagovat do 30 dnů. Komisář eh, nám potvrdil to, že rovněž ani v této oblasti nebyla podána žádná stížnost cestujících. Dále je to justiční náprava, administrativní justiční náprava, ta je možná pro všechny cestující, kteří jsou přítomní v Austrálii i ty, kteří tam nejsou fyzicky přítomní. Dále je to zákon, který se týká ochrany soukromí. Všichni mají možnost se na základě tohoto zákona obrátit nebo podat stížnost v případě porušení jejich práv. K tomu rovněž nedošlo. Dále pokud jde o Um, metody enkrypce, využívají se, využívá se metoda, takzvaná metoda push, tak nám to bylo řečeno z australské strany. Dále je to gov message standard, je to mezinárodní standard, který se využívá pro transfer informací a dat PNR. Dva, dvě doporučení, které jsme udělali pro zlepšení provádění této dohody. První doporučení to, že by celní orgány měly uchovávat tato data opravdu po skutečně minimální dobu, eh, mm, tak jak, je to, tak, jako to odpovídá v případech terorismu a závažných trestných činů a dále, že by celní orgány měly sdílet z EU analytické informace, které získaly z těchto dat PNR a že tato spolupráce by měla být posílena, tak aby jsme posílili pomohli s členským státům Europolu a Eurojustu eh, eh, dostat se k těmto informacím. Hovoří se zde v této zprávě o tom, že podle nás Austrálie plně implementovala tuto dohodu v souladu s podmínkami, které jsme stanovili a že mm, na této straně můžeme říci, že jejich orgány skutečně provedly vše v plném souladu se standardy pro uchovávání a posílání dat PNR. Čili děkuji vám za pozornost a samozřejmě jsem připraven odpovědět na dotaz. Děkujeme, vážený pane kolego, za tyto podrobné informace a nyní rovnou paní Intvel, která byla zpravodajkou k tomuto tématu. Děkuji za slovo, paní předsedající, a děkuji, pane Soreko, děkuji vám za prezentaci tohoto hodnocení, této hodnotící zprávy. Já si myslím, že je to velice důležité, protože jde vlastně o takové první hodnocení této nové PNR dohody. My jsme to podpořili, přijali jsme tuto dohodu z Austrálii, když v podstatě to bylo takové akceptovatelné minimum pouze. My jsme od tohoto okamžiku přijali další dohodu, která bohužel podle mě nesplňuje ty minimální standardy a normy. To je důležité, protože já, když se podívám na seznam jiných zemí, které vyžadují transfer dat PNR, eh, nebo které oznámili to, že tyto informace budou eh, převádět. Tak to je se Mexiko, Rusko, Korea, Japonsko, Spojené Emiráty, Saudská Arábie, Katar. Ty všechny začaly v loňském roce sbírat data jmené evidence cestujících PNR. Argentina, Kuba, Brazílie a mnoho dalších se připravuje k takovému eh, shromažďování těchto dát o cestujících. Čili je to velice důležité a jsem velice ráda, že Evropská komise uznala toto ohromné úsilí v, v řádném provádění této dohody. Ty dva kritické body, tam, kde jsme očekávali zlepšení, že ta data by měla být uchovávána po co možná nejkratší dobu. To mě trošku zneklidnilo, protože přece to je jeden ze standardních principů celé dohody. Prosím, myslíte, že by teda tyto orgány by měly, australské orgány snad zachovávají ta data, uchovávají ta data déle, než je potřebné. A dále že ty informace, z které vychází z tohoto systému, by měly být lépe sděleny. To je zásadní, protože celým záměrem sběru těchto dat je zvýšit bezpečnost. Já jsem holanděnka, Hovořím zde o bezpečnostních politikách Austrálie. Když se podívám na ty dramatické, tragické události, které jsme viděli u toho sestřeleného letadla nad Ukrajinou, bylo tam mnoho našich občanů, eh, Holandianů, Australanů a proto sdělení informací je klíčové a tam by mělo dojít k zlepšení. A ještě několik otázek. My jsme se dověděli o tom, že australské orgány chtějí zlepšit přesnost. Dá údaj, to zní dobře, ovšem co tím chtějí říci? To, že zatíží přepravce potřebou ověřování přesnosti osobních dat. A to je v rozporu s celým principem sběru dát PNR, protože dohoda byla následující pouze data, která se získají v průběhu toho komerčního obchodního procesu, pouze tato data budou využívána. Č, protože přepravci nejsou veřejnými orgány, oni prostě nemohou být odpovědní za ověřování přesnosti dat, které získají. Nevím, zda víte o programu v této oblasti, který se zabývá přesností dat. Ráda bych se zeptala, co teda děláte v této oblasti, nebo jakým způsobem s Austrálií spolupracujete v tomto ohledu. Další otázka, a to je poslední otázka. čtyři roky po vstupu v platnost této dohody dojde ke komplexnějšímu přeskumu, který se bude zabývat nejenom technickým prováděním podmínek této dohody, ale zároveň se bude zabývat tím, zda je zde vůbec ospravedlnění pro takové masové uchovávání a sběr těchto informací. Dále je to směrnice, která se týká eh, udržování, uchovávání těchto dát, Eh, to se již netýká přesně obsahu nebo rozsahu této zprávy, ovšem mohlo by se to dotknout tohoto tématu v, v rámci tohoto přeskumu. Uchovávání dat a ospravedlnění uchovávání nebo délky tohoto období, to bude další bod, kterému se budeme věnovat v rámci tohoto dalšího přeskumu, jakože potřeba masového uchovávání a sběru těchto dat. Toto není záležitost, která by měla kterou by měla komise hodnotit, řekněme, každodenně postupu, v platnost této dohody, ale měla by se tím již začít zabývat. Čili co dělá komise pro to, aby mohlo dojít k tomuto komplexnímu hodnocení a přeskumu, protože jsou zde mnoho, mnoho příkladů různých případů, nedostatků, které prostě eh, to, že to není dostačující, že jsme například eh, bez, těchto, bez sbírání a ochování těchto údajů eh, nepřišli na některé tyto případy. Právě proto obracím vaši pozornost na potřebu odůvodnění požadavku a um, uchovávání těchto dat a délky tohoto uchovávání. Děkuji. Já bych také chtěl poděkovat komisi za tuto hloubkovou prezentaci. Myslím si, že je dobré, když se občas dozvíme o podrobnostech a že máme příležitost uh, mít k dispozici opravdovou opravdový přeskum dohody, která je již platná, protože samozřejmě jsou tu jiné dohody, jedné z nich jsem já pravodajem o PNR na úrovni EU, takže každá informace je pro nás užitečná a vždy uh, Eh, tu můžeme najít body, které, na kterými je třeba se ještě více zamyslet. Je eh, dobré si uvědomit, že tu existuje globální bezpečnostní hrozba, takže uplatňování tohoto přenosu dat eh, je důležité zabezpečit dohlížet monitorovat nejrůznějším způsobem. 14 členů EU má již schváleno uh, uplatňování e, těchto kontrol a doufám, že tu nebude taková směsice nejrůznějších dohod na úrovni EU a proto si myslím si, že taková dohoda je důležitá. Je třeba zajistit, abychom měli opravdová pravidla, která pokryjí všechny členské státy EU. E a Vyslechli jsme si tedy opravdu velice komplexní eh, vysvětlení. Ještě bych se chtěl připojit k tomu, co řekla paní Intveld, eh, položila konkrétní otázky a byl bych tedy rád, kdybychom se dozvěděli více podrobných informací o určitých aspektech, které tu byly dnes nadneseny, ale které mohou být důležité i pro budoucí dohody o PNR. Musíme se poučit z toho, co již nyní funguje a zastavit takové náhodné dohody. Je třeba mít větší míru disciplíny na evropské úrovni v této věci. Děkuji, nyní pan Albrecht. Děkuji vám. V první řadě bych chtěl říci, že tato zpráva se nezakládá na zprávě někoho, kdo má vyšetřovací pravomoci, spíše eh, jsme tímto zareagovali na žádost eh, Austrálie ze strany komise. Takže toto nebudeme nějak rozebírat. Takže ještě další otázka, jestli tomu tak tedy opravdu je. A pak tu byly i určité připomínky o tom tedy, do jaké míry tedy ty údaje jsou opravdu zapotřebí. A odpověď na tuto otázku to je zatím tajemství, takže já nevím, zda a je důležité i nadále toto udržovat jako nějaké tajemství, je přece jasně stanovit, zda tato data jsou zapotřebí a ještě jasně sdělit tedy, která konkrétní data je zapotřebí uchovávat v případě potřeby. Ještě ale není jasné, do kterých třetích států údaje PNR jsou eh, převáděny ale tady bychom neměli činit eh, výjimky, protože jsme stanovili velice jasná pravidla u těch eh, jednosměrných převodů a Nevím, proč tedy bychom tu měli v takovýchto případech zachovávat dohody o přenosu údajů PNR, protože všechny členské státy nyní mohou obdržet údaje z Austrálie nebo z jiných eh, zemí, se kterými máme dohodu, takže myslím si, že toto bychom měli znovu ještě zrevidovat a přepracovat. U takovýchto jednosměrných převodů tu máme spojení s určitými orgány na úrovni um, Austrálie, jako třeba zpravodajské služby, a tam jsou dlouhodobější lhuty pro zachování údajů. Je třeba se na to také podívat a eventuálně toto ještě vyloučit. Uh, pak eh, je tu ještě několik eh, otázek, které jsem již zmínil předtím, ale je to jedna centrální zásadní otázka, která v této zprávě ale nebyla eh, brána v potaz, přestože byla zveřejněna v červenci a to je zase ten rozsudek soudního dvora, kde se jasně stanovuje, že to paušální uchování dát může představovat Eh, v případě konkrétních údajů je ale porušením charty základních práv, konkrétně článku 7 a 8 a já tady nevidím vůbec žádnou reakci v tomto textu ani slovo o tomto, že by tedy se komise nějak vyjádřila, jak s tímto vynaložit. Uh, Myslím si, že od, ode dne tohoto rozsudku, tak tedy alespoň na úrovni evropské legislativy jsme si ujasnili, že by to bylo nelegální. A nikdo až dosud si na to nestěžoval, protože v podstatě si myslím, že ani nikdo neví, eh, na koho si stěžovat, ale eh, já si myslím, že opravdu je třeba brát v potaz rozsudek soudního dvora. Ja, vielen Dank, eh, Frau Vorsitzende. Děkuji. Já si myslím, že mohu vlastně podpořit většinu toho, co zde přednesli jak Sophie Intefeld i Jan Filip Albrecht. Začnu německým příslovím a pak se soustředím na dvě záležitosti. Německé přísloví říká, když dva dělají to tež, není to vždy opravdu to tež. Paní Intefeld právem poukázala na to, že když si porovnáme smlouvy o e, údajech cestujících, zaznamenáme zcela výrazné rozdíly a bohužel některé e, ty jiné smlouvy nejsou nutně lepší, ale naopak z určitého pohledu mohou být i horší, například z pohledu lhůt, po doby uchovávání údajů, předávání údajů třetím stranám a tak dále. Tedy eh, je to sice eh, pozitivní, ta zpráva komise, slibné, ale bohužel ještě čekáme na to, abychom se mohli přesvědčit, že nikoli pouze litera, ale i duch zákona budou prosazeny. Ještě dvě záležitosti, jak jsem slíbila. Výchozím bodem naší diskuse byl boj s terorismem. Chceme teroristy odhalovat a stavět je před soud, aby mohli být příslušným způsobem potrestáni. Ale otázka zní, kolik eh, případně potenciálních pachatelů, anebo při nejmenším oprávněně podezřelých bylo odhaleno, kolik bylo obvinění vzneseno. Což by nám dalo odpověď na to, zda je takovéto opatření opravdu nutné, důvodné, účinné, Shromažďujeme totiž stovky tisíc údajů většinou nevinných občanů a otázka zní, máme zdůvodnění eh, pro to, Máme podezření, která se ukázala jako důvodná, máme obviněné a o jaký trestný čin se jednalo. Jednalo se o terorismus, anebo případně se snažíme postihovat eh, tímto opatřením i jiné trestné činy, které původně vůbec neměly do oblasti působnosti spadat. Musíme si tedy nejdříve vyjasnit eh, tyto záležitosti, abychom věděli, o čem se bavíme. A ještě se odvolám na eh, diskusi o těch tzv tzv. zahraničních bojovnících. A já se táži, proč jim stále ještě říkáme zahraniční bojovníci. Jednají se, jedná se o naše spoluobčany, Němce, Brity, kteří se rozhodnou přejít na islámské náboženství, radikalizovat se a my se zde bavíme o tom, zda vůbec jim dovolíme se k nám vrátit na základě analýzy dat PNR než abychom se zamysleli nejdříve nad tím, co u nás vázne, aby vůbec k té radikalizaci tedy nedocházelo, jak tomu zamezit. Myslím si, že je zcela nezbytné se nejdříve zamyslet nad bezpečnostními opatřeními, eh, které zamezí radikalizaci a ani to nevidím v té dohodě s Austrálií. Děkuji. Děkuji. Máme tu další pět zapsaných řečníků, já přečtu jejich seznam. Guillaume, Mr. Foss, Mrs. Ernst and Mrs. Spinelli. And I close now the... A tímto uzavírám seznam řečníků, protože nám zbývá 15 minut a byla bych opravdu ráda, kdybyste mohli dodržet dvouminutovou řečnickou dobu, abychom mohli dokončit eh, zasedání včas a vyslechnout si ještě reakci pana Soregi, Pan paní Stevens. Děkuji paní předsedkyni. Mám několik otázek. Co se týče dohody mezi Evropskou unii a Austrálií, jaké záruky máme, že citlivá data nebudou uchovávána. Já jsem to pochopila tak, že z definice tyto informace mohou zachovávat informace o náboženství, víře, etnickém původu. Jak můžeme tedy zajistit, že takovéto informace jsou řádně profiltrovány a nakonec i vymazány? A když se ještě zaměříme na ty záměry, které stojí v pozadí této dohody, jako boj proti terorismu, boj proti organizovanému zločinu, tam citlivé informace mohou být někdy nezbytné, pokud samozřejmě chcete bojovat proti eh, terorismu. A například, co se týče informací o lidech, kteří bojují v Sýrii, Nicméně tam je důležité mít tedy některé podrobnější údaje, ale pokud tyto citlivé údaje budou vymazány, tady je důležité nastolit opravdu tu nezbytnou rovnováhu mezi tedy uchováváním údajů a citlivých údajů vůči a i přenosu těchto informací do třetích zemí. O kterých konkrétních třetích zemích tu hovoříme? Evropská unie může jasně sdělit, se kterými zeměmi si bude vyměňovat tyto informace a jak to bude pokračovat dál. Ty třetí země budou také vázány podmínkami, které vyplývají z dohod s Austrálií, co se týče vynakládání z obsahu vynakládání s obsahem. A pokud tedy nebudou existovat nějaké formální dohody s těmito třetími zeměmi, jak to bude propojeno přes tu dohodu, kterou budeme mít s Austrálií? Jakým způsobem oni k takovým údajům budou mít přístup? A Potom v praxi, pokud Evropská unie bude provádět eh, určitá prověření ze strany Austrálie, budou i oni moci postupovat stejným způsobem, paní Guillaume? Velice, velice stručně. Já jsem opravdu samozřejmě přesvědčila o tom, že dobrá aplikace těch, této dohody je samozřejmě velice důležitá pro další diskuzi, pro závěry, které nyní řešíme a právě proto samozřejmě ano, musíme respektovat to, co bylo zaručeno, ten rámec, jednotlivé záruky, tak, aby všechno bylo v souladu s tím, jak bylo stanoveno, to je základní. Nejli, pokud jde opravdu o ty informace, sdílení se třetími zeměmi, to si myslím, že je nedostatečně ještě řešeno. Děkuji. Děkuji, pan Foss. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady mám spíše takový pocit, že se musíme v tomto legislativním období intenzivněji zabývat eh, otázkami bezpečnostmi, protože ta smlouva s Austrálií bohužel situaci ve světě z toho pohledu nevylepšuje a my se musíme, my nesmíme ztrácet tento cíl ze zřetele, když chceme opravdu bojovat s mezinárodní kriminalitou. Analýza údajů cestujících eh, to sama o sobě nevyřeší. Samozřejmě se můžeme zabývat i tím, kdy už překračujeme určitou hranici, kdy, jak dlouhé uchovávání údajů je příliš dlouhé, musíme brát v úvahu i e, rozsudek e, soudního dvora. Ale nezávisle na tom, rovnováha boje s terorismem bude zachována pouze, budou-li brána v úvahu i data. A já jsem přesvědčen, že smlouva s Austrálií funguje, což je potěšující, ale samozřejmě jsou tam i body, u nich si musíme říci dobrá. Musíme si na ně dát do budoucna lepší pozor. Například, když kolega, například Albrecht upozornil na předávání údajů třetím stranám, paní kolegyně Tefeld, přesnost těch údajů, anebo vůbec, jak se s těmi daty pak zachází v té druhé zemi. Přesto všechno však mám pocit, že při nejmenším v té oblasti se jedná o zdařilý první krok a takový model de minimus, jak zacházet s údají cestujících v leteckém provozu a samozřejmě, že si musíme nyní načrtnout nový seznam záležitostí, jak s těmi konkrétními zeměmi budeme řešit ty další podrobnosti to, čím se zabývá i ta zpráva, například v oblasti případných zlepšení, tak tam musí komise na to dávat pozor. To nejsou zanedbatelné záležitosti a možná právě stojí za to prohloubit spolupráci s Austrálií, aby se vše zdařilo ještě lépe. Děkuji, paní Jens. Já, vielen Dank. Děkuji. Na začátek chci vyjádřit potěšení, že vůbec takovou zprávu máme eh, před sebou. Na druhé straně nic na světě co se můžeme dočíst eh, v novinách a jinde z analýz, v oblasti analýzy údajů cestujících, eh, nevede k odhalování zločinu. No, ani to není pravda. Ono to vlastně není proskoumáno. Já se konkrétně táži, kolik bylo, kolika teroristickým útokům bylo zamezeno, eh, kolik letadel bylo zachráněno před zřícením. Není to jasné. Musíme mít konkrétnější statistiky. Pro mě se jedná o stále rostoucí datový moloch, který vytváříme, eh, který spolu vytváříme s jinými zeměmi a pro nějž nemáme zdůvodnění a nevíme, kde to skončí. Otázka se stále znovu omezuje. Co se s těmi údaji pak dále děje? A my nemáme odpovědi. Jak dlouho jsou skutečně uchovávána? Jak to vypadá při předávání třetím stranám, dalším orgánům? Neustále tam narážíme na takovou zeď mlčení a bohužel ani ta zpráva nám nedává odpovědi. A ještě otázka zdůvodnění. Zda je um, otázka ochrany před terorismem tímto způsobem opravdu obhajitelná v kontextu ochrany lidských práv. A nyní. To mi připadá dobrodružné, že si zde vyměňujeme názory o té zprávě a e, máme určité e, záležitosti, e, které si odložíme na bok a pak ještě, když máme diskusi s paní Manström, rozhodnutí toho soudního dvora, ono nás to nemine se tím zabývat. E, takové to... Mm, uchovávání údajů do rezervy, eh, to víme, že už se nesmí a musíme se tím zabývat, nevyhneme se tomu. A ještě třetí věc, to říkám nikoli bez eh, cynismu, že ano, Austrálie patří k těmi eh, pěti zemím, ehm, té osy ICE a já se táži, proč vlastně oni potřebují vůbec takovou smlouvu a uchovávat ty údaje. To je pro mě otevřená otázka, paní Spinelli. sarò brevissima. Pohovořím velice stročně, protože to zásadní z toho, co já si myslím, v podstatě řekla kolegyně Ernst. A také to vyjádřil již pan Albrecht. Nicméně, Ráda bych ještě připojila jednu připomínku z mé strany. Na posledním zasedání Evropské rady z 30. srpna se objevilo opravdu důležité upozornění, doporučení, aby tedy ta dohoda s, Austrálii, s Austrálií byla co nejdříve schválena. A následně paní komisařka Malmström to vyjádřila, že do určité míry tato dohoda je modelovou dohodou toho, jak by měla vypadat evropská dohoda, co se týče uchování a sběru údajů. A podle paní komisařky Malström je to modelová dohoda. Takže otázka, kterou si tu nyní kladu, a v podstatě to již vyjádřil i pan místopředseda Albrecht, je nezbytné připomenout, že tu máme rozsudek soudního dvora z 8. dubna, který je velice jasný a týká se uchování údajů po vypršení určité lhůty a je nezbytné je tedy vymazat. Děkuji a nyní se obracím na pana ředitele Soreku a žádám vás, abyste byl maximální možné míře stručný. Děkuji, paní předsedkyně, já se pokusím eh, ještě tedy se vyjádřit k těm dotazům, které tu zazněly více dopodrobna. V první řadě paní Intveld, která byla uh, zpravodajkou, děkuji za její vyjádření. My také souhlasíme s tím, že se jedná o modelovou dohodu a a chtěli bychom toto vyjádřit velice jasně. Vaše dvě připomínky. Tak ta první k našim vlastním doporučením. Když jsem zmínil, že jsme vyzvali australskou celní zprávu, aby uchovávala minimální množství údajů. Tady jsem se odkazoval na otázku článku 16, kdy dohody umožňují uchovávat data za účelem konkrétního vyšetřování a to umožňuje celní zprávě uh, zachovat údaje, aniž by jasně nestanovovali lhutu. My na ně naléháme, aby v co nejbližší možné době tedy vymazali tyto údaje. A nehovoříme tu o té lhu, stanovené lhutě pěti let. O sdílení informací stejně tak zase jsme naléhali na australské orgány, aby tak postupovali podle smlouvy. Možná víte, že proběhl workshop na počátku tohoto roku tedy po té společné revizi, takže jsme v uvozovkách vyzvali tedy eh, australské experty a i byli tam zástupci členských států Europolu a Eurojustu a myslím si, že australská strana s tím v podstatě souhlasila, že bude sdílet analytické informace. Tato informace musí být sdílena a obdržena těmi lidmi, kteří tedy eh, těmto informacím rozumí. V podstatě takovýchto jednotek zatím je ještě málo. V příslušnou dobu toto ještě může být konkrétně vylepšeno. O přesnosti údajů my nevíme o tomto programu, nicméně eh, k tomu se ještě vrátíme a vyjádříme se k tomu. Ohledně mm, přeskumu za tři roky Určitě nebudu čekat jenom na poslední chvíli, abych hodnotil efektivitu, včetně tedy té lhuty pro zachování. Pro vaši informaci, Evropská komise se účastní eh, na spolupráci s ICAO, VCO a IATO na zhodnocení stávajících dohod, také obdržujeme více informací o tom, jak tedy tyto dohody jsou implementovány, tedy té práce, která probíhá kromě té průběžné hodnotící práce. A co se týče těch jednosměrných transferů, tady zase se omlouvám, že jdu tak do podrobna, ale konkrétně ještě k té zprávě. Tam jasně stanovujeme, že ty celní zprávy eh, prohlásili, že nepřevádějí žádné údaje PNR obdržené z, v rámci dohody třetím zemím, a to najdete na straně 16 dohody, e, vyjádřili to, že si vyměnili s určitými partnery v rámci PNR GOV v případě určitého rizika e, konkrétních případů, ale žádné konkrétní údaje nebyly vyměněny s třetími zeměmi. A v případě tedy těch transferů, ke kterým nedošlo podle dohody, tady bych chtěl připomenout, že třetí země, které obdrží tyto údaje, musí respektovat ustanovení dohody stejně tak. A pak ohledně užitečnosti a potřeby tohoto možná jste zaznamenali při čtení té zprávě přílohu C, kde je výčet případů a, a tam jsou vyjmenovány jasné případy eh, zločinů nebo boju mm, v, v oblasti boju proti uh, Eh, terorismu, to jsou jasné případy. A pak, eh, na co se dotazovala paní Stevens ohledně citlivých údajů, podle této dohody ty jsou okamžitě odstraněny a vymazány. My jsme to také jasně identifikovali v této zprávě, o tom jsem jasně hovořil při mé mm, úvodní prezentaci. Děkuji vám, paní předsedající. Já vám děkuji, pane Soreko. Paní Intveld se opět hlásí, prosím, jenom půl minutku. Uh, I was triggered by what... vteřin. Eh, totiž vyprovokovalo mě to, jak jste se zmínil o druhém přeskumu po čtyřech letech, nevím, jak to má v praxi vypadat. Podle mě by to mělo vypadat tak, jak to popsala paní Sipol, tedy z pohledu, nakolik jsme bezpečnější. Totiž ono je to ironické, když pan Foss říká, my jsme spíš žijeme v nebezpečnějším prostředí od doby podepsání té smlouvy, když to asi tak nemyslel v praxi. Sdílení analytických údajů, tam jste hovořil o eh, jednotkách pro informaci o cestujících. Ne, ale my hovoříme o sdílení údajích těch údajů, která už byla proanalizována, kde už máme indikativa ohledně rizik, kde se sdílí údaje s agenturami a orgány pro prosazování práva. A to byste měli analyzovat. Děkuji vám. Ano, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já nechci, aby zde eh, došlo k tomu, že neudělím odpověď na otázku paní Interfeld tomu, kdy má nastat další přeskum. Já jsem se zmínil o tom, že my v rámci ICAO a AJATA eh, zadáváme analýzy, spolupracujeme s Austrálny, Kanaďany, Američany a tak dále a můžeme neustále vznášet otázky na to, jakým způsobem jsou procesovány, prováděny různé smlouvy, nikoli pouze eh, každých 18 měsíců. Vlastně každé tři měsíce to můžeme dělat. A druhá záležitost, tam jsem se možná nevyjádřil přesně. Přesně o tom mi šlo. Hovoříme o analytických údajích, které si mohou mezi sebou vyměňovat členské státy, ale i v rámci smlouv, eh, které mohou předávat Europolu a Eurojustu a přesně tak jsme to formulovali i vůči Austrálii. Děkuji pane Soreko, za veškeré informace, které jsme od vás obdrželi. Děkuji všem kolegům za aktivní účast, za skvělou spolupráci. Budeme pokračovat ve 14.30, kdy se mezi nás dostaví paní komisařka Malstromová a zatím dobrou chuť.